Good afternoon, colleagues. A warm welcome. Děkuji vám, kolegové, a vítám tady všechny z vás. A vítám zejména německého eh, ministra vnitra, eh, pana Matiase Fekla a, eh, a pana Demeziera a francouzského ministra vnitra, pana Fekla. Jak víte, kolegové, je to náš eh, druhý bezpečnostní dialog. Před čtyřmi dny jsme zde měli pana komisaře Kinga a my jsme velmi rádi, že v této souvislosti eh, můžeme hovořit eh, s ministry z Francie a z Německa. Jak víte, kolegové, každý týden se máme tady schůze a snažíme se tady vést dialogy o klíčových legislativních otázkách se zástupci ženských zemí. Eh, je to z toho důvodu, že výbor LIBE je často eh, se často zabývá legislativní eh, prací a samozřejmě boj proti terorismu toho patří do naší kompetence. Nicméně je tady ještě řada dalších důležitých otázek, Eh, jako je interoperabilita, ETIAS a eh, další oblasti naší činnosti a proto je dobré se setkávat s ministry členských zemí. Eh, proto jsou zde tedy dnes naši hosté. Zhodli jsme se na tom, že takovýto přímý kontakt je užitečný. Tato schůze není nějak výjimečná, je to součást naší série a my jsme velice rádi, že zástupci členských zemí odpovídají naše, na naše otázky. Eh, máte eh, ve svých dokumentech dopis z 20. února eh, francouzsko-německý dopis o prioritách bezpečnostního dialogu. My samozřejmě máme eh, vlastní eh, priority, které jsou eh, velice podobné, ale mm, díváme se na to z jiného hlediska. Takže já bych vás nyní prosil, abyste se soustředili na dialog o bezpečnostních otázkách a mm, Eh, samozřejmě bude prostor, nebo budete se moci ptát i na něco jiného eh, německého a francouzského ministra. A nyní tedy, jak bude probíhat debata. Eh, máme určité časové omezení, musíme skončit včas. Takže já budu hlídat a přísně hlídat čas Eh, vašeho řečnění, a to se týká i pánu ministrů. Takže debata bude takováto. Eh, pánové ministři dostanou každý 15 minut a dohodli jsme se, že eh, těch 15 minut že bude rozděleno na oblasti, které jsou prostě zájmové. Začnu s panem Feklem, který se bude zabývat eh, bojem proti terorismu, eh, poté pan Demesier eh, bude hovořit o interoperabilitě a mm, tak to jdeme. Takže nyní bych prosil pana ministra a jeho přednášku terorismu. Děkuji, pane předsedu. Pane ministře, vážení Tomáši de Mezier, dámy a pánové členové Evropské komise a Evropského parlamentu, chtěl bych vám nejprve poděkovat eh, za že to, že jste nás pozvali a že jste se dostavili sem do tohoto sálu. Jsem tím velice poctěn. Teprve několik dnů po té, co jsem byla jmenován, navazuji na práci pana Bruno Luru, a chtěl jsem dostat tomuto svému závazku z několika důvodů. Jednak proto, že jsem eh, velkým zastáncem evropského projektu a evropského snu. Také proto, že mám velkou úctu k Evropskému parlamentu a v různých funkcích, které jsem zastával především v oblasti externího obchodu jsem se vždy snažil vést dialog s Evropským parlamentem, které považuji za jedno z, ze symbolů legitimity Evropské unie a také z politických a osobních důvodů, které souvisejí se vztahy Německa a Francie, se domnívám, že právě tyto dvě země mají velkou zodpovědnost za evropská témata. Takže z těchto i mnoha dalších důvodů jsem sem velice rád přišel a budu se snažit respektovat ty krátké lhůty. Pokud jde o terorismus a pohled Francie na tuto otázku, víme, že ta úroveň ohrožení je velice vysoká, jak o tom svědčí také atentát z, minulého tý, z minulého týdne z Londýna, který vyvolal smutek v celé Evropě, ale máme za sebou i dlouhou sérii Mm, útoků v minulosti. V minulém týdnu došlo vlastně k útoku na demokracii, na symbol demokracie, protože útok eh, se stal u parlamentu. Byl, byl se také pokus eh, o eh, zabíjení v Antwerpách, kde byl jeden člověk zadržen a bude se vyšetřovat motiv jeho činu. Nikdo, žádný občan, žádný členský stát se nemůže cítit eh, nějak eh, chráněn před eh, teroristickými útoky a musíme rychle a efektivně jednat na evropské úrovni, abychom bojovali proti terorismu a zajistili bezpečnost našich občanů. Až dosud se nám společně dařilo dospět eh, k, ke značnému pokroku, ale ještě je toho hodně před námi a já vím, že váš výbor v různých etapách, které byly zásadní pro boj proti terorismu, hrál velice významnou úlohu, jak zastánce svobod, které jsou součástí samotné duše Evropy, tak eh, také pokud jde o velkou zodpovědnost v boji proti té hrozbě, které čelíme. Je naprosto zásadní, abychom i nadále posilovali nástroje, které máme k dispozici, abychom uplatňovali opatření, která jsme nedávno přijali a abychom dokončili vyjednávání, abychom mohli přijmout i nové nástroje, které potřebujeme. A právě v tomto rámci jsme spolu s Německem v únoru, ještě tady za mého předchůdce, vypracovali dopis členů Evropské komise v návaznosti na 23. srpna 2016, kdy jsme se snažili vypracovat dlouhodobé priority a priority na rok 2017. Hlavním cílem bylo úplné zabezpečení a efektivní zabezpečení vnějších hranic Evropské unie, protože to je cíl, který je naprosto nezbytný, abychom se chránili jednak před teroristickou hrozbou a také, abychom byli lépe schopni identifikovat a zvládat migrační toky. Je to nezbytné proto, abychom mohli zachovat Evropu jako prostor svobody a bezpečnosti. Tento prostor zůstane prostorem svobody a bezpečnosti pouze pokud naše společné hranice budou zajištěny. Pokud tomu tak nebude, tak bude spochybněn celý náš projekt. Ještě bych rychle připomněl opatření, která jsme za tímto účelem přijali. Po dlouhých jednáních se nám podařilo dospět k dohodě, kdy jsme přijali směrnici, která stanoví eh, tedy povinnost sestavovat eh, rejstříky cestujících PNR, jména rejstříky cestujících, a já velice vítám i ta rozhodnutí, ke kterým jste dospěli zde vy v Evropském parlamentu. Také jsme revidovali šengenský hraniční kodex, tak, aby na vnějších hranicích fungovaly systematické kontroly jak pro evropské, tak pro neevropské občany. A také úplné zabezpečení, pouze úplné zabezpečení vnějších hranic umožní obnovit eh, prostor volného pohybu, který všichni považujeme za tak důležité, za důležitý. Rovněž jste nedávno podpořili přijetí revize směrnice o střelných zbraních, za což jsme velice rádi. Ta jednání byla velmi komplexní, ale podařilo se nám nakonec dospět k zásadní dohodě důležité pro boj proti terorismu. Cílem je co nejrychleji snížit zdroje nelegálního obchodu a omezit přístup k těm nejnebezpečnějším zbraním. Tato práce umožní také lepší vysledovatelnost všech zbraní na evropském území pro všechny správní a také soudní příslušné orgány. Tato opatření jsou velice rozhodující a přijdou jistě v budoucnosti i další. Víme, že všichni ve svých jednotlivých rolích a podle našich eh, jednotlivých požadavků budeme mít eh, ve vás velice náročného a rigorózního partnera, který bude kontrolovat naše výkonné funkce a také veškeré návrhy, které předkládáme v zájmu našich občanů. Děkuji. Thank you very much, Matthias. I'm now... Velice děkujeme, Matiasi. Nyní požádám Tomase, aby hovořil na téma interoperabilita. Pane předsedo, vážený Matiasi Fekle, dámy a pánové. my eh, Eh, tady eh, máme takovou legraci, tady eh, francouzský ministerský, tedy ministr vnitra má německé jméno a ten německý zase francouzské. To je samozřejmě náhoda, ale přece jenom na tom něco je. Víte, že Německo a Francie ve všech bezpečnostních otázkách spolupracují a to není jenom za mé éry, ale to bylo už eh, dříve a pokračujeme v této tradici. Jsme vlastně taková dvojčata. My eh, si vysoce oceňujeme práci tohoto výboru. To jsem si vždycky, tak jsem se k tomu vždycky stavěl. Ale myslím si, že od doby, kdy máme PNR, Eh, už eh, příliš nesoutěžíme, ale spolupracujeme více. Eh, na to teď není čas, musíme jednat a spolu se svým francouzským kolegou bychom chtěli se zastat toho, abychom spolupracovali rychle, efektivně a kvalitně. To, co se tedy vlastně Eh, k čemu zpracujeme, tak to zatím není směrnice, zatím to je úroveň, úrovni eh, principu, principu interoperability. V minulosti jsme začali shromažďovat eh, určitá data pro určité různé účely. Eurodat, prim, Schengenský informační systém a tak dále. Eurodac Eh, sbírá pouze eh, otisky prstů, ale nepřizazuje k ním jména. Eh, Eurodac právě naopak jména, ale bez otisku prstů. A když došlo k těm velkým útokům ve Francii, tak my a vy všichni jste říkali, to prostě není možné, aby jeden bezpečnostní orgán prostě neměl informace, které leží u jiného bezpečnostního orgánu. To prostě není možné. Čili eh, toto byl právní problém a také eh, problém IT, když příliš komplikovaný. Čili my jsme v radě vytvořili skupinu, která má k tomuto předložit návrhy a chceme, aby došlo tady eh, k určitým změnám, ale tak, aby de facto u těch stávajících systémů se nemuselo čekat, že se vyřeší celá problematika interoperability, ale Eh, aby to eh, bylo naše hlavní téma. A dále eh, máme také zde zásady ochrany dat. My jsme se pokusili pokusili jak si s těmi daty zacházet jaksi úsporným způsobem a prostě tak různě jsme je na různých místech uložili. Ovšem je možné teda to udělat jinak mít ta data všechna v jednotné databáze a k tomu do, doplnit eh, systémem přístupu k této databázi eh, pro různé strany. A to tedy z hlediska ochrany dat eh, by mohlo být ještě lepší než teď některé typy dat nebo některé databáze můžeme zcela zrušit, pokud bude možné zajistit přístup tedy pro různé strany k různým datům. A to je skutečně přínos té interoperability, jeden z nich. No, děkuji. Tak opravdu jste se oba drželi časového rámce. Nechci, aby zde vznikla nějaká soutěž mezi Francií a Německem, ale děkuji vám oběma za dodržení lhuty. Děkuji Tomasovi. A Teď se možná někteří říkají, zejména naše návštěvníci dnešní schůze, proč se budeme věnovat těm jednotlivým oblastem. Máme zde strategii pro boj s terorismem, máme zde určité strategie, chceme se věnovat jednotlivým tématem, jako je technologie, základní práva, interoperabilita a dostáváme se právě k některým tématům, jimž se věnujeme nyní. Já bych se rád věnoval například tématu ETIAS, Eurodac. A proto vám zase dávám slovo. Ano, já jsem pochopil, co mi chcete říci s tím časovým omezením. Pokud jde o informační systém, je velice důležité, aby dobře fungovaly. Interoperabilita je naprosto zásadní z velice jednoduchých důvodů. Všude v Evropě každý bezpečnostní agent musí mít v reálném čase a každém případě včas k dispozici veškeré informace nezbytné proto, aby mohl vědět, eh, kdo je ten člověk, se kterým má co dočinění a především zda o něm existují nějaké záznamy. Eh, proto jsme byli pro systém zaznamenávání vstupů a výstupů entry-exit, stále v té optice ochrany vnějších hranic. A myslíme si, že do této práce je třeba začlenit i státní příslušníky zemí Evropské unie, protože mnohé z těch atentátů, které byly spáchány, byly spáchány občany Evropské unie. A my proto musíme být schopni vědět, zda jsou na našem území, zda odešli někam do určitých oblastí a kam odešli, jak se přemístovali. Samozřejmě že velice úzkostlivě se snažíme dodržovat zásadu přiměřenosti. Opravdu si myslíme, že je třeba tuto zásadu dodržovat a je třeba dodržovat také zásady ochrany osobních údajů. To nejsou věci, které jdou proti sobě. Je třeba je nějakým způsobem propojit, smířit a přijmeme veškeré záruky pokud jde o přístup a uchovávání těchto údajů a pouze ty údaje, které jsou skutečně nezbytné, budou konzultovány. Dále ten systém ETIAS, o kterém se zde eh, hovořilo, by měl být eh, také vybudován a měl by rychle účinně fungovat. Umožní zaznamenávat eh, ještě před jejich odjezdem cestující, kteří nepotřebují výzum, tak abychom ověřili, že splňují veškeré podmínky vstupu do Evropské unie a nepředstavují veřejnou hrozbu. A dále posílíme také to, aby v každém členském státě represivní složky a hraniční kontroly měly rychlý a efektivní přístup k vízovému systému a také k otiskům prstům systému Eurodac. You're trying to gain, gain some time credit there. Se snažíte nějaký čas, jak si naspořit dopředu na další témata. Tak, pane ministře. Ähm, já musím říct, že já tedy po třech dnech eh, takto skutečně nebyl schopný eh, takto eh, suverénně vystupovat. Já jsem chtěl říct něco k tomu šengenskému informačnímu systému. My se pokoušíme, nebo chceme, eh, aby eh, ta, eh, ten legislativní proces byl do konce roku uzavřen. Systém entry-exit je pro, podle mě centrálním požadavkem pro to, abychom mohli udržet šengenskou oblast bez vnitřních hranic. Bez, bez ochrany vnějších hranic nebudeme schopni dlouhodobě udržet systém šengenský. K tomu patří šengenský informační systém, který je pro bezpečnostní orgány velmi důležitý. Nyní eh, se nám podařilo s eh, velkým spožděním a za mnohem více peněz, než se plánovalo, tu, tu, tu, tu fázi také realizovat po útocích ve Francii my jsme se pokusili eh, eh, vypsat tedy eh, to, co je potřebné, tedy všechny ty zakázky způsobem tak, abychom nemuseli měnit nařízení. Máme tedy nové kategorie výzev, rozšíření biometrických dat, dále Eh, rozšíření o teroristické bojovníky a rozšíření eh, přístupových práv také třeba pro daňové orgány, cizinecké orgány a tak dále. Mnohé z těchto věcí jsou velmi sporné, nicméně eh, rádi se o tom pobavíme. Ano, děkujeme. A nyní dalším téma je šifrovaná elektronická komunikace. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, přesně tak to je. Otázka kódování a toho, jak spolupracujeme s internetovými provozovateli na dešifrování online v případě policejního vyšetřování, to je naprosto klíčová věc v boji proti terorismu. My zde totiž čelíme tomu, že spousta těch eh, operátorů nechce spolupracovat, například se to eh, týká sítě Telegram, kde v zásadě nemáme tu spolupráci, což je nepřijatelné a musíme s tím něco dělat. V současnosti neexistuje na evropské úrovni žádný právní způsob, který by umožnil přinutit nějakého operátora spolupracovat eh, se soudním vyšetřováním. A proto naše dvě země, Německo a Francie, požádali Evropskou komisi, aby prostudovala, zda existuje možnost internetové operátory uvalit na ně stejnou povinnost jako telefonní operátory, protože tam ty systémy již existují a musí být eh, možné způsobit je i pro operátory na internetu. Naši britští eh, kolegové nám eh, jasně eh, říkají, že například aplikace WhatsApp je využívána k nekalým účelům a je třeba, abychom měli možnost mít v takovýmto zprávám eh, přístup. Samozřejmě, že také je třeba zajistit eh, svobodu občanů na internetu, jaksi tu digitální svobodu. Proto musíme zajistit, aby systémy byly vysoce zabezpečené, tak aby svoboda a ochrana osobních údajů byly zaručeny. A my samozřejmě uděláme vše aby tomu tak bylo. Nicméně mohou zde být určité zprávy, které ohrožují celý evropský prostor a my k němu musíme mít přístup, tak abychom mohli proti terorismu bojovat za těch nejlepších podmínek, samozřejmě s plným respektováním osobních údajů. Tomasi, prosím. K tomu ještě stručná poznámka. v oblasti telekomunikaci a e, médií e, máme, e, máme to prostě podle technických, technických možností. Máme tedy kontrolu telefonu podle telefonu, a další médií podle příslušných předpisů. Ale ty věci, ty různé druhy komunikace eh, funkčně srůstají. Máte eh, VOIP, máte eh, klasickou telefonuji a tak dále. Čili funkčně je to tež, ale regulováno je to jinak. Čili tady je třeba Eh, abychom od technického řešení eh, při eh, regulaci přešli k funkčnímu řešení a to pokud možno celoevropsky. A pokud to neuděláme dost rychle, pak můžeme počítat s tím, že velké země si to velice brzy sami budou dělat podle sebe. Eh, důležitá jsou právě tato telemédia. Eh, Evropas, eh, to je, jak řekl pan Kola Fekl, systém šifrování. A tady vzniká určité nedorozumění. My potřebujeme zabezpečit internet šifrováním a potřebujeme bezpečnost navzdory šifrování. Eh, co tím si říct? Ano, my jsme pro eh, takovouto, takovéto šifrování. Chceme, aby privátní komunikace byla šifrována a nepřejeme si eh, žádné, žádná zadní vrátka, ale Nechceme ovšem, aby se všem někdo díky šifrování zbavoval nebo kryl před zodpovědností. Takže eh, jak eh, zajistit tedy přístup pro bezpečnostní eh, pro bezpečnost, pro zajištění bezpečnosti. Samozřejmě my chceme tedy šifrování od začátku do konce, end to end, ale prostě je to trošku složité a to chceme Německo spolu s Francií společně Eh, udělat. Takže tolik, eh, pane předsedo, naše společná přednáška. Eh, my jsme hodně hovořili dneska o migraci a v resettlementu, takže to samozřejmě můžeme. Tématem je dnes terorismus a bezpečnost jenom Eh, bych chtěl eh, se omluvit, eh, že nebudu moc zůstat do 19. hodiny, ale pouze do 18.45. A děkuji vám za pozornost. Okay, um, actually, I think the way it's been organized... Myslím si, že ten způsob, jakým je to všechno zorganizováno, ukazuje, že jste se připravovali na dnešní výměnu názorů a že to je velice plodná výměna názorů. Já beru v úvahu to, že jste říkal, že budete muset odejít dříve, takže rovnou přistoupíme k rozpravě měli jste zájem i o zpětnou vazbu od pana Tomase de Maziera, takže já bych vás chtěl poprosit, abyste se všichni ve svých dotazích omezili maximálně na dvě minuty. Pokud jste se ještě někdo nestačil přihlásit do diskuse a máte zájem, tak se prosím při, eh, rovnou přihlášte teď. Jak to uděláme s odpověďmi? Dobře, takže nejprve si asi to nebude po každé otázce, takže nejprve si vyslechneme dotazy a pak jako první bude odpovídat pan Demazie. Takže ještě se prosím přihlašte všichni, kdo se přihlásil do rozpravy, nebo kdo ještě má... Někteří se nehlásíte, ale už teď tedy ten seznam je ukončen. Začneme koordinátory a prosím maximálně dvě minuty. Každý nejprve pan Roberto Mecola za EPP. Paní Roberta Mecola, pardon. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení ministři, děkujeme, že jste přišli mezi nás. Naprosto s vámi souhlasím, když hovoříte o tom, že musíme zabezpečit vnější hranice a jenom tak si můžeme pro ně požívat všech eh, svobod které máme eh, a můžeme se pak uvnitř toho prostoru volně pohybovat. Také když hovoříme o interoperabilitě a o plné, úplné výměně informací, souhlasím s tím, že je to zásadní, ale zároveň někdy jsme příliš pomalí v tom, když přijímáme novou legislativu na evropské úrovni. Hmm je to mnoho let poté, co už ta legislativa měla být přijata, měla, byla zapotřebí. Já bych eh, ještě chtěla hovořit na téma boj s terorismu, jak jste říkali, tak je to opravdu celosvětový boj a potřebuje, vyžaduje to celosvětové úsilí. Když se podíváme na partnerství mezi EU a USA, jak vidíte toto partnerství? Jaký bude jeho vývoj? Jak by se měl vyvíjet tak, abychom dokázali lepším způsobem reagovat a na ty hrozby. A ještě po těch berlínských eh, atentátech v loňském eh, roce v prosinci eh, se ukázalo, že ti teroristé používali 14 různých identit, což se ukázalo z vyšetřování, potvrdila i to i včera paní komisařka. Chci se zeptat, co vaše země dělají a co plánují v tom, Eh, jaká mají další opatření ohledně biometrických údajů, jaká další opatření mimo těch stávajících legislativních návrhů a posuzování se chystají, a včetně koordinace, pardon, kooperace a koordinace, kterou jste eh, zde dobře prezentovali. Děkuji nyní paní Birgit Cipl za SAD. Děkuji, pane předsedo. Možná ještě předběžná poznámka když jste upozornili na to, že eh, německý a francouzský ministr si prohodili jména, eh, vůbec eh, jsem nehovořila o německo-francouzských myšlenkách, ale spíše si vzpomněla na zvláštní debaty, které tady proběhly o zachování národní identity. A tato dvě jména jsou pro mě důkazem toho, že eh, my už jsme, a nejenom mezi Němci a Francouzi, eh, stejně smíšení, eh, protože tady silování národu se probíhalo už před staletími. K té bezpečnosti a interoperabilitě možná vás překvapí, že Eh, dokonce souhlasím s mnohým z toho, co řekl pan minister Demezier, ale pokud eh, tato interoperabilita má fungovat, hm, tak proto tady máme určité základní předpoklady. Za prvé jde o otázku, kdo bude moci přistupovat k jakým datům. Toto je téma nejenom pro ochránce dat, ale také pro různé orgány, eh, které využívají azylové orgány, pohraniční policie a tak dále. E, dále už bylo zhruba e, naznačeno, že potřebujeme jednotlivé nebo jednotné definice, kdo, kdy a od kdy má být považován za teroristou, kdo je nebezpečnou osobou a tak dále. A také tady eh, zacházení s těmi daty možná nebude úplně jednoduché. Dalším tématem je otázka využívání dat, jako je SIS a Eurodat. Eh, tady by mě zajímalo, jak to vidí ministři eh, při těch prvních, při těch prvních útocích v Bruselu jsme měli takový dojem, že databanka SIS nemohla být využita tehdy, kdy to, by to bylo třeba. A dále eh, je tady eh, otázka eh, de facto, jestliže je někdo podezřelý, pak mohu prohlížet do korespondenci a podobně tedy, kdy jak si přistupovat k jakým datům, otvírat jaká data, odemykat jaká data aby eh, tady byly klíče, eh, důvěřujeme orgánům, které je budou mít a mm, je možné zajistit, aby to nebylo zneužito někým jiným. Prosím, držte se maximálně dvou minut a nesnažte se do těch dvou minut vtlačit úplně všechny otázky. Snažíme se, abychom eh, se věnovali zejména těm hlavním věcím. Nyní Helga Steven za EKR, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych nejprve chtěla poděkovat eh, oběma ministrům za to, že se účastní dnešní diskuse. Jsem velice ráda, že jste věnovali pozornost eh, rovnováze mezi zabezpečením, mezi bezpečností a mezi dostatečným soukromím, mezi ochranou soukromí. Eh, už jsme přijali mnoho věcí, které mají zlepšit bezpečnost občanů. Máme zde nové zákony, novou legislativu, kontroly, které se týkají cest, cestujících a další různé aspekty, které se týkají, týkají cest. Také e, chceme kontrolovat i e, občany třetích zemí, kteří nemusí cestovat s vízy. Ale jak dále chcete ještě jinak, jiným, jinými způsoby předcházet terorismu? E, v Molembeku je 51 aktivních džihadistických organizací. Co můžeme dělat zde na evropské úrovni, abychom doplnili vaši práci? A mám ještě druhý otáz, druhou otázku. Belgie začala kontrolovat mezinárodní e, přepravu e, v dálkových autobusích a ve vlacích. Myslíte si, že i tam by mohlo být jakýsi systém PNR? Děkuji. Nyní paní Sofie Interfeld, vy hovoříte za liberály. Ano, děkuji, pane předsedo. Budu stručná. Určitě můžu pohovořit eh, o různých těch návrzích, ale chci také říci něco k celému procesu. Protože v demokratické eh, společnosti je trošku asi rušivé to, že pokud je zde legislativa, která se týká lidských práv a základních svobod, musí být co nejtransparentnější a musí být připravena co nejprůhlednějším způsobem. Myslím si, že správný způsob je, aby se o tom diskutovalo na radě, v parlamentu, eh, i v Evropské komisi. Evropská komise má činit návrhy Musím říci, že mám také určité obavy, které se týkají těch nových návrhů. Vidíme, že ty návrhy, které už byly schváleny, zatím nejsou zaváděny do praxe. Už proběhlo několik výměn názorů s Evropskou komisí o PNR. A opravdu jsme, opravdu na nás byl vyvíjen velký nátlak, abychom to schválili rychle, a hlasovali jsme už před rokem. A co vlastně, co se stalo, co, jak se to změnilo? Podle našeho názoru je to, že pouze jeden stát to mm, transponoval a to před, už bylo předtím ještě, než to bylo nutné. A co ti ostatní? Dále víme, že po každém atentátu nebo po každém útoku zjistíme, že nebylo problémem to, že by ty informace nebyly k dispozici, ale že s těmi informace nebyly, nebylo dobře naloženo, že nebyly dobře využity. E, je to i v případě toho Berlína. Takže většinou je to tak, že policie ví, že nějaký ten člověk je nebezpečný, má nějaké signály nebo má nějaké informace, ale ty informace nejsou dostatečně vyhodnoceny a ten člověk není vzat do vazby. Také si vždycky říkám, když dojde k nějakému útoku, jako minulý týden ve Westminsteru, tak je to strašný, strašlivý čin, ale měli bychom také si vlastně definovat terorismus, protože s, já nejsem tedy eh, policistka, nemám přístup k policijním informacím, vidím pouze to, co dávají v televizi a tam říkají, že to byl nějaký člověk, který byl pod vlivem alkoholu a drak, takže byl to také terorista. A pak ještě poslední komentář. Jedná se rovněž o nalezení správné rovnováhy. Uh, Máme zde práva občanů na přístup k informacím, na možnost nápravy, na, na transparentnost, přístup k dokumentům. A toto všechno se stále omezuje. A já teď třeba se dívám, jak to vypadá s nápravnými prostředky ve Francii, pokud některým orgánům dáváme více pravomocí, tak bychom měli také dávat občanům více různých záruk a pojistek, pojistek a v tom eh, většinou bývá mnoho nedostatků. Ano, já vím, že když jsou zde eh, tyto dva ministři, tak máme chuť položit jim všechny otázky najednou, ale prosím, nyní Cornelia Ernst Sague. Děkuji. Také já vítám oba dva ministry s jménem naší frakce a ptám se na toto. Když se podíváme eh, eh, na ty eh, poslední atentáty trošku podrobněji v Londýně nebo v Berlíně, tak PNR nám nepomohlo vůbec. My hm, trošku pochybujeme o tom, jestli skutečně potřebujeme PNR jako prostředek boje proti terorismu. Já bych konstatovala, že například v Belgii tyto útoky to, to jsou lidé, kteří eh, předtím dělali atentáty v Paříži a ten v Zondýna, ten už od roku 2010 je sledován a je známý jako určitým způsobem nebezpečný nebo terorista. Nemáte pocit, eh, že bychom k tomu měli přistoupit trošku jinak, než eh, sbírat více a více dat? protože je, jestli se spíš skutečně nesoustředovat na ty podezřelé osoby, možné adentáty a e, neměli by se také e, policejní sbory jednotlivých členských zemí e, více přiblížit jen k sobě, tedy více s, e, spolupracovat. E, dále otázka teorismu. Teorismus, tento pojem, eh, ten je velice široký, těžko říct, co je ještě teorismus a co už není. Mohli byste nám k tomu říci něco eh, blížšího, poněvadž to jde o to, koho vlastně sledovat. Dále eh, k francouzskému, francouzskému kolegovi. Do července 2017 by měl platit výjimečný stav. Přinesl vám něco? Neměli bychom tedy spíše hovořit o konkrétních opatřeních eh, boje proti terorismu? Je takto dlouhodobý mimořádný stav nebo výjimečný stav skutečně správný přístup k věci? Pokud se týče šifrování, tady by byla velmi, velmi opatrná. Já opravdu eh, bych tady toho příliš nezasahovala, neboť si myslím, že je to nebezpečné. Thank you. And for the green... Děkuji. A za zelené Paní Sky Keller. Děkuji za slovo. Já se budu asi ptát možná trošku protivně protože se nebudu ptát na bezpečnost, ale spíše se budu ptát na relokaci. Vy máte obě, obě země, eh, souhlasíte s relokací, nikoho nechcete kvůli tomu žalovat, což je dobré a vím, že i vy, pane ministře, jste eh, prosazovali tato, tyto systémy relokací. Nicméně jsme zjistili, že z Řecka a z Itálie zatím nebylo přemístěno příliš lidí. Mám pocit, že Německa to splnila na 11%, tu svou kvótu, a Francie na 14%. Ten program měl být na dva roky a měl končit eh, v září, takže já bych se chtěla zeptat, jak hodláte zrychlit eh, celý ten eh, relokační systém ve vašich dvou zemích a jak chcete zajistit, že ty kvóty budou naplněny? Samozřejmě můžeme se podívat i na další země, máme zde Rakousko a tak dále, ale mě by zajímalo, jak je to s vašimi dvěma zeměmi, jak zrychlit ty věci ty postupy, abyste dostali lidi z těch hrozných eh, potíží, eh, lidi uprchlíci v Řecku a v Itálii mají být eh, přemístěni. Také se chci zeptat, zda máte v plánu některé ty uprchlíky vracet do Řecka. Děkuji. Dobře, takže teď další, kteří se hlásili. Um, Myslím si, že dobré, abyste kladli dotazy stručně, abychom měli čas i na odpovědi ministrů. Takže nejprve paní Holmajer. Eh, vážení pánové ministři, děkuji, že jste mezi nás zavítali. Mám tuto otázku. Nadále přetrvají značné problémy s využíváním mm, eh, databank, případně eh, s plněním eh, nezbytnými informacemi těchto databank, eh, tedy ze strany některých členských zemí, nebo také při implementaci zákonu. Já se ptám, u systému PNR máme 28 národních systémů, eh, poněvadž ten evropský systém tady nebyl včas. Lze garantovat to, že interoperabilita, případně výměna informací od začátku bude stoprocentně fungovat? Eh, poněvadž když se podíváme na eh, ten případ eh, Bataclan, tak víme, že ti teroristé se pohybovali, pohyboval nebo jeden z nich tedy po celé Evropě a nakonec si z Vídně odletěl do Turecka. Podle mě by bylo skutečně aby, důležité, aby to fungovalo, tedy všechny tyto systémy byly propojené a aby se plnily informacemi včas. Eh, u Eurodaku eh, tady eh, se pořád bojíme toho, aby se nezneužívalo těchto dat k plošným podezřením. Mě by skutečně zajímalo, jestli si myslíte, zda preventivní přístup k těmto dat má smysl a jestli je potřebný. Děkuji, pánové ministři. Děkuji, že jste sem přišli s námi diskutovat a především chci přivítat Matiase, francouzského ministra vnitra, který velice dobře zná ty úlohy, kterým Evropa, výzvy, kterým Evropa čelí. Já mám dotaz na ty vaše žádosti na Evropskou komisi. Chci se zeptat, proč se obracíte na komisi a nikoli radu. Znamená to, že v radě jsou nějaké problémy s tím, abychom dospěli ke skutečné harmonizaci a proto je třeba posílené spolupráce těchto dvou zemí, tedy Německa a Francie, s Evropskou komisí? A pak mám ještě dvě konkrétnější otázky. Ty se týkají těch pohraničních a pobřežních hlídek, které mají velice složitou úlohu, jakým způsobem se formují tyto hlídky a jak probíhají jejich mise. A potom ještě dotaz týkající se harmonizace odborné přípravy policejních a bezpečnostních agentů, kteří pracují ve vlacích, především ve vlacích mezi Francií a Belgií. Ta bezpečnostní opatření jsou navzájem velice různá. Jakým způsobem to trochu lépe harmonizovat? Já vím, že jsou zde různé pracovní skupiny, které na tom pracují a určitě to, nebu, to řešení nebude spočívat v nějakém vlakovém PNR, ale spíše by to mělo spočívat v té harmonizaci odborné přípravy. Děkuji nyní paní Wikstrom. Děkuji za slova, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat oběma ministrům za to, že dnes s námi trávíte své odpoledne a chtěla bych poděkovat zejména panu Demazierovi, za to, že jsme se mohli setkat minulý čtvrtek v Berlíně. Byla to velice plodná diskuse. I když dnes hovoříme o bezpečnosti, chtěla bych při této příležitosti um, položit uh, otázku na téma migrace, což je společné téma, nebo což je příbuzné téma. Neměli bychom nikdy mm, brát nebo klást rovnítko mezi Eh, uprchlíky a terorismus, ale musíme se vrátit do situace, kdy členské státy musí mít eh, zaprvé eh, odpovědnost, která jim náleží podle evropského i mezinárodního práva, ale za druhé členské státy musí mít plnou kontrolu nad osobami, které vstupují na evropské území. Podle mého názoru je to tak, že když chceme obnovit ten azylový systém Evropy, který je narušený a zejména dublinské nařízení, tak to by nám mělo na pomoci eh, být schopný dělat tyto dvě věci. Chtěla bych ještě se zeptat obou ministrů, zda by se k tomu mohli podrobněji vyjádřit a chci jim také říci, že zda se domnívají, že ten systém pak eh, sníží tlak na hranice a také dá každému rozumnou míru odpovědnosti. Um, že tedy chci se zeptat, zda se domnívají, že se sníží rizika jak pro občany, takže ale tím, že se nenaruší ani šengenský systém, protože dnes je vlastně i ten šengenský systém sám ohrožen. Pane Depresi, zrovna jsem vás chtěl vyvolat, takže prosím, máte slovo ve svém jazyce. Se mluvám, pane předsedo, máme zde dva ministry, ale já bohužel v 6 hodin musím být někde úplně jinde. Chtěl bych oběma ministrům poděkovat a poblahopřát eh, jim eh, k tomu dvojspěvu nebo dvojhlasu, který tak hezky zpívají. První otázka. Všichni se shodneme na tom, že je potřeba posílit on interoperabilitu a vybudovat eh, repertoár osobních údajů, který umožní eh, zjistit padělané doklady totožnosti. Nejvíce padělané zbývají občanské průkazy a možná by bylo dobré vyvinout určitý tlak, aby byly bezpečnostní biometrické prvky součástí těch cest, občanských průkazů. Eh, potom revize šengenských informací, ale já se domnívám, že v případě jakékoliv kontroly v SISu, která se jakéhosi eh, těch alertů nebo těch hitů, pokud jde o terorismus, aby to bylo okamžitě přesunuto do Evropského centra boje proti terorismu, protože to centrum nemůže fungovat, pokud nemá adekvátní informace. A potom ještě se zde hovořilo o tom, že je třeba přijmout určitá opatření v oblasti šifrování. Zde je ale další problém. V současnosti máme totiž novou technologii CGN, která umožňuje operátorům využívat vlastně eh, stejných IP čísel, čísel IP adres eh, u, od různých lidí v jednom okamžiku. Pokud tomu nerozumíte, zeptejte se odborníků, ale je třeba, abychom proti tomu, abychom toto nějak řešili, protože se chtěl bych vás požádat, abyste vedle toho problému šifrování uh, se zabývali i touto alternativní technologií, která umožňuje využívat těch IP adres. Okay, Mr. Bonny, Děkuji, nyní pan Bone, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za vaše velice srozumitelné projevy. Myslím si, že je to pro, všechno, pro všechny jasné. Otázkou je, jak eh, se přidat k tomu společnému úsilí a jak se zamyslet nad tím, jak zapojit do těchto procesů všechny členské země, všechny Evropany? To jsou zásadní otázky. Mám dva, dva dotazy. Za prvé, interoperabilita. Myslím si, že musíme rovněž brát v úvahu i celou tu novou technickou architekturu, protože dnes existují nové technické možnosti, jak opravdu eh, dosáhnout skutečné interoperability, jak zasílat eh, informace také v reálném čase, což je naprosto zásadní to může umožnit eh, rychlejší reakce některých orgánů. Druhá věc, kterou chci na, um, položit, je soukromí versus bezpečnost. Hovoříme o telefonních, o telefonním provozu, ale hovoříme také třeba o aplikaci WhatsApp a tak dále. Teď začínáme práci na ochraně soukromí v elektronických komunikacích, takže musíme to všechno brát v úvahu a musíme najít taková řešení. Musíme být eh, stále jak se v kontaktu s těmito novými věcmi aby to nakonec bylo dobré jak i pro ochranu základních práv, tak i pro zachování důvěrnosti v elektronické komunikaci. Děkuji. Nyní Ana Gomáš, prosím. Děkuji. Děkuji oběma ministrům za to, že jste přišli na dnešní zasedání. Hovořili jste o tom, že se musí posílit eh, ochrana hranic, ale v Evropě došlo k útokům, v nichž většinou tím pachatelem byl někdo, eh, kdo vyrůstal v Evropě. Takže je to někdo, kdo už zde byl v tom prostoru uvnitř hranic. Jde o to, že zřejmě vlády nedají dostatečně prostor tomu, aby bránili radikalizaci lidí a také dostatečně nebrání radikalizaci, zejména ve věznicích, kde to opravdu je to velká živná půda pro radikalizaci. Um, takže my se zabýváme nějakými imámy ze Saudské Arábie nebo z jiných zemí, ale nedostatečně dokážeme zabránit radikalizaci imámy zde v Evropě. A proč také všichni ministři vnitra ignorují různé organizované eh, gengy, kteří se dostávají do Evropy díky různým pracovním vízům a využívají také praní peněz. Je to vlastně díky zlatým vízům. A my zde také chceme bojovat i s praním peněz, protože víme, že to souvisí s financováním terorismu a víme, že zatím na této, v této oblasti existuje mnoho problémů. Pak se chci ještě zeptat, proč více nehájíme, aby zde byly bezpečné cesty pro uprchlíky, aby se dostávali do Evropy legálně a bezpečně. Protože takhle pouze vyživujeme všechny ty gengy převaděčů, kteří potom tyto toky řídí. Děkuji nyní paní Barbara Spinelli. Děkuji oběma ministrům, kteří mezi nás zavítali já mám určité pochybnosti, které se týkají těch uplynulých atentátů a státní příslušnosti atentátníků. Za prvé, je zde snaha o posílení ochrany hranic. A to se míchá s terorismem a s otázkou migrantů a uprchlíků. Žádáme zde posílení Frontexu a jsou navrhována simulační cvičení pro vyhodnocení kapacity členských států reagovat na masivní příliv uprchlíků. Mně se ale zdá, že toto není odpověď na ten terorismus, kterému čelíme. Za druhé, systém ETIAS, Evropský informační systém pro kontrolu lidí dříve, než vstoupí do šengenského prostoru. Chci se zeptat, kdo bude ověřovat a jakým způsobem tyto informace dříve, než ty lidé, ty lidé vstoupí. Potom ještě kontrola internetu a různých eh, aplik, komunikačních aplikací. Hovoří se zde o tom, že je třeba podrobit se určitým povinnostem, například ten Telegram Messenger, jste říkali, že se nechce podrobit těmto opatřením, jako to třeba dělá WhatsApp, ale jakmile se podrobí těm opatřením Telegram, tak se zase vytvoří nějaká jiná aplikace, která bude unikat těm kontrolám. Takže já si myslím, že podrobovat eh, ty aplikace různým kontrolám, že to k něčemu nevede. A potom ještě jedna věc. Oba dva vedete volební kampaň ve svých zemích a chtěla bych se zeptat například francouzského ministra, zda veškerá ta opatření, například kontrola hranic, zda to v podstatě jenom trošku nekopíruje ty teze extrémní pravice ve Francii. Děkuji. Okay, Barbara, um, now... Děkuji, Barbara. Nyní pan Jurek. Děkuji vám. Chtěl bych se nejdříve zeptat na otázku eh, organizovaného pašování, tedy organizované nelegální migrace, eh, poněvadž eh, tady máme alarmující údaje a zajímalo mě, co nám k tomu mohou říci pánové ministři. V poslední době eh, jsme měli eh, určitý eh, určité zprávy z Izraele a tady jsou to Efraim Halavy a jsou tady další lidé, kteří se zabývají touto, těmito otázkami a byli jsme jimi varováni, že Eh, tato migrační eh, vlna je zneužívána k tomu, aby se do Evropy dostávali teroristé. Neměli bychom to nějak více kontrolovat. A další věc, a to se týká ne občanů Evropy, ale eh, co si myslíte, paní ministři, co byste očekávali od kolegů ministrů spravedlnosti, spravedlnosti Eh, aby eh, se eh, nějak řešila trestní zodpovědnost těch, kdo se připojí k organizaci ISIS. Myslím, že bychom měli mít že bychom měli mít tedy nové nástroje, protože to, co je, oni dělají, to není jenom nelegální služba v cizí armádě, ale de facto to už spíše je něco jako zarada. Každopádně tedy Eh, bychom měli opravdu eh, s tím něco dělat a nějakým způsobem prostě eh, do, změnit nastavení těchto lidí. Děkuji, pan Faranz. Děkuji, pane předsedo. Já jsem slyšela, že zde bude zaručena svoboda práva na osobní život, nicméně Francie toto porušuje Například je zde jedna, jeden uh, případ, který odhalili ve své knize dva levicoví novináři, který odhaluje uh, systém, uh, nelegální systém dozoru a to je ve velkém rozporu s vašimi proklamacemi. Slyšeli jste mě, já jsem hovořil mimo mikrofon. Mám to zopakovat? Dobře, takže Pane ministře, vy jste řekl, že budete zaručovat eh, soukromý život, ale Francie je stále ještě otřesena určitými postupy takzvaného černého eh, francouzské republiky. Je zde kniha, jmenuje se Černý eh, kabinet, autoři jsou dva levicoví novináři a jde tam o to, že kandidáti na prezidenta republiky byli eh, si kontrolovány, byl na nimi vykonáván eh, dohled a to v podstatě je v rozporu s tím, co jste říkal. Ty služby, které máte v současnosti na starosti, pane eh, ministře, do toho byly, zdá se, zapleteny a já bych se chtěl eh, zeptat, zda jste připraven k této události odtajnit veškeré dokumenty a zda můžete zaručit, že takovéto útoky na naši demokracii nebudou za vaší ministerské odpovědnosti již se opakovat. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám všem za kázeň, abychom měli dost času na odpovědi. Zazněly skvělé otázky. Možná pak bude ještě druhé kolo. A teď jsem slíbil, že pan minister Mazier bude moci odpovídat jako první, takže prosím, máte slovo. Eh, Vážení kolegy, kolegyně, kolegové, eh, není to úplně snadné eh, zodpovědět všechny otázky v tak krátkém čase, ale pokusím se. A prosil bych o posoudění, že možná v té stručnosti to nebude dostatečně diferencované tak především paní Mecová k USA. USA sehrávají klíčovou roli v boji proti terorismu. E, e, zejména e, tedy schopnosti, které zde má, mají USA, tak to, tomu se nemůžeme v Evropě rovnat, i když je to do jisté míry sporné. Nicméně Eh, často nebo byly v Evropě eh, smařeny a chystané atentáty díky eh, informacím z USA, to se stalo, čili je v našem evropském zájmu nadále spolupracovat v tomto z USA. Já vím, že tady jsou obtížné otázky sdílení dat, ale můžeme říci, že za nové administrativy prezidenta Trumpa, a to mohu říct tedy z německého hlediska, nedošlo eh, v konstruktivní spolupráci k žádnému omezení, ačkoliv eh, prezident často Evropu kritizuje. Ale ta praktická spolupráce probíhá bez omezení. Pokud se týče eh, různých identit pana Amriho, to je pravda, protože i v Německu až k, e, do těch vysokých čísel imigrantů v roce 2015 jsme nebyli právně ani technicky zjistit, jestliže se někdo přihlásil v Kolíně a pak se přesunul pod ním jménem do Stuttgartu, tak jsme prostě nebyli schopni toto zjistit e, právně a technicky. Právně to nebylo e, možné, technicky to nešlo. Nebylo to žádoucí, ale to už jsme tedy po těch rozsáhlých pochodech změnili. Pokud se týče plánu s biometrickými daty, tady eh, je možno mluvit dlouho, ale chci zmínit jeden citlivý bod. A to, eh, to jsou otisky prstů a biometrická data nezletilých. Eh, v podstatě z biologického hlediska to příliš nemá smysl díky fyzickému vývoji Eh, nezletilých lidí, ale my jsme tedy eh, vzali otázky, otisky mnohým nezletilým, kteří ve skutečnosti nebyli eh, nezletilými. Čili samozřejmě náležit na svoje hranice, musí to být tedy nějak rozumné a, a přiměřené, můžeme rentgenovat, já vím, kosti a tak dále. No. Ale pokud se týče zjišťování identity podle otisku prstů nezletilých, tak to je třeba ještě nějakým způsobem vyřešit. Paní Zipl, souhlasím, že, eh, že eh, interoperabilní systémy potřebují eh, jednotné definice a nejenom tedy o tom, kdo je nebezpečnou osobou, ale také ty šengenské informace budeme potřebovat také pro jiné věci a také Eh, s respektováním různých pravomocí v členských zemích musíme eh, rozlišit, eh, který úřad k čemu bude mít jaký přístup. A čili ten, ta dostupnost musí být také na evropské úrovni omezená pro určité orgány. SIS, že nebyl včas využit, na tom něco je. Tak je třeba říci, že eh, se mu nedostávalo dostatečně, dostatečného množství dat. Eh, tady už se provedly eh, mnohé, mnoha, mnoha zlepšení, čili skutečně opravdu je to mnohem, mnohem lepší, když dosud to není dokonalé. Nicméně, pokud při implementaci evropských regulací eh, chceme eh, tedy eh, dohlednout na to, aby se eh, všechna data dostala tam, kde mají být, tak skutečně musíme, musíme také hlídat a dohlednout na to, aby každý ta data posílal. To je můj názor, to není názor spolkové vlády. Pokud se týče belgických kolegů. Tam bych chtěl eh, říct, že my eh, v Německu eh, nemáme žádné osobní doklady, osobní lístky tedy, nebo jízdenky na vlak nebo na autobus. Takže není technicky možné zde provádět PNR. Každý den 5 až 6 milionů lidí jezdí v Německu vlaky a tam nepočítám tedy eh, autobusy, čili to se mi zdá nepřiměřené. Eh, k otázce paní Infeld, eh, jak je to s PNR, tak ta lhůta dosud neuplynula, To je až v roce 2012 stanovená. My tedy to chceme mít v Německu hotové do konce tohoto parlamentního období. To je a já bych eh, byl eh, rád, kdyby všichni ty lhuty touto drželi, včetně Německa. Dále jste řekla, že je třeba více využívat informace. Eh, já nechci tady volat ponovně do informací, ale třeba v případě Amry by nám velice pomohlo, kdybychom věděli, že ten člověk už byl v Itálii, že se tam požádal o azyl a že zde byl dokonce uvězněn. Tady to je otázka ne, že jsme nevyužili e, údaje, ale žádné údaje nebyly. A e, to je proto také otázka, co musí e, učinit ministři spravedlnosti. Každopádně při, tam, kde se jedná o trestní řízení, tak tam je třeba lépe vyměnit si informace. Další věci, to, řekla, to jste řekla vy a také ještě paní kolegyně z Francie, pan, paní Gomez. E, sice málo hovoříme o prevenci. To je e, oprávněná poznámka či otázka, ale já vám mohu říci, že e, v některých českých zemích ministři spravedlnosti nemají pod sebou portfolio spravedlnost, což ale není výmluva. Teď se v posledních dvou letech o prevenci hovoří více než v posledních 20 letech. Prevence kdysi byla cosi, eh, cosi nedůležitého, eh, pro, v podstatě pro policii, že to je něco takové, prostě eh, taková nějaká třešinka pro policii. Ale to se změnilo. A musím říct, že ten, kdo proti tomu vystupoval nejvíce, to byla Velká Británie, tak jako první si vytvořila koncepci, která je možná nejlepší dokonce. Proto my na tom intenzivně pracujeme, eh, také na internetu. A eh, Francie a eh, Německo dnes v radě představilo iniciativu tak, aby se z těch mnoha míst, mnoha sítí v Evropě vytvořilo jedno centrální místo, které se bude zabývat prevencí a bude to lépe koordinovat, poněvadž není prostě přípustné, Eh, aby nějaká, řekněme, eh, vrahonská banda měla v internet, na internetu lep, lépe zpracovanou eh, prezentaci než Evropská 28. Ale to není ani tak legislativní práce, jako spíše operativní práce celoevropská. K paní Ernst. To je debata, která zazněla také v německém parlamentu toto opatření nezabránilo tam tomu útoku, takže toto opatření je zbytečné. No, no ano, eh, ve Francii došlo k útokům, kdy pachatelé nepřiletěli letadlem, ale v jiných případech eh, skutečně eh, použili letadla, buď jako dopravu, nebo přímo jako teroristický prostředek nám nejde také, nám nejde jenom o zabránění tí, eh, trestným činům, ale také odhalování chystaných sítí, chystaných eh, trestných činů a sítí. Eh, správně bylo řečeno, že policie musí už spolupracovat, myslíme, s policie členských zemí. Ano, to jsme, jsme pro, ale e, předpokládám, že ne se vším, ale budete souhlasit s tím, co e, bude navrženo možná. Ale e, u některých států to bude větší problém než jinde, ale skutečně tady to propojení policejní sboru bude nezbytné. Ale Eh, to je jedna věc a nemůžeme tím nahradit výměnu údajů. Eh, ta mm, výměna údajů ta je nutná ještě kromě toho. Dále vy jste řekla, že je třeba eh, definovat, kdo to je terorista. No, samozřejmě trestní právo je spíše národní kompetencí, ale máme zde usnesení eh, OSA, eh, terpa OSN, Čili já bych řekl, že ten eh, teror, to by možná nebyla tak těžká definice, ale spíše definice nebezpečné osoby. To bude asi hůře definovatelné, tak aby to bylo právně jasné. Pokud se týče relokace, to je mimo terorismus, ano také Německo eh, k tomu přistupovalo poněkud váhavě k této povinnosti a to ze dvou důvodů. Za prvé, my už těch uprchlíků máme skutečně hodně a dále tu relokaci eh, k ní chceme přistoupit teprve tehdy, když budeme mít jistotu, že eh, ti lidé byli v Itálii a ve v Řecku řádně registrováni. To prosím pochopte. Ehm, byly tady problémy s Dublinem v Řecku a částečně také v Itálii. My v Německu jsme se rozhodli, že, záleží, že to trošku změníme a my jsme se eh, zavázali vůči Řecku a Itálii, eh, že každý eh, měsíc přijmeme, přijmeme 500 osob. To je poměrně. Paní Holmeier hovořila o zadávání dat do systému, k tomu jsem také něco řekl. Eh, zejména eh, členské země, které si eh, které si stěžují, že z toho tedy moc není, ale tak zejména ty, ty země mají tedy potíže s poskytováním dat. A myslím, že to týká i jedné velké země, už tam hovořil taky ředitel Europolu. Teď je otázka tato data se sbírají preventivně, přičemž nechceme říkat, že všichni jsou automaticky podezřelí. U Eurodaku, a tady bych to srovnal s vízovým informačním systémem, my chceme, aby někteří mohli cestovat eh, bez víz a u některých naopak jsou víza požadována. A třeba eh, to všem neznamená, že všichni Indonézané jsou okamžitě podezřelí. Ne, ale každý jednotlivě je prověřen. To myslím, že je normální. To není, to není v podstatě plošné podezření. To je prostě předběžná opatrnost. A u Eurodaku to vidím stejně. Paní Revo, e, to je zaludná otázka. E, proč e, nepíšeme tedy o tom radě, ale komisi? To prostě Eh, ano, eh, eh, tak to, proč, proč vlastně jak si nespíláme kolegům v radě, ale spíláme komisi. Koleg, kolegům se špatně spílá, komisi je to jednodušší. Ale motivem je to, abychom nevymýšleli znovu kolo, ale aby to kolo, které už tady máme, abychom používali. Pokud se týče výcviku zaměstnanců, ano, to samozřejmě je možné, ale já si myslím, že nebo doufám, že každý policista eh, v Evropě eh, je schopen, je dostatečně vzdělaný na to, aby eh, zkontroloval pas nebo nahlédl do databáze. Samozřejmě třeba u Frontexu se pořádají školení, harmonizace je možná, ale důležité pro nás je to, abychom Eh, jak si dali k dispozici eh, personál Frontexu, kdybychom eh, teď museli čekat, než budou řádně jednotně proškoleni, pak by asi Frontex neměl dostatečně včas dostatek lidí. Pani Wikström, v souvislosti, tady hovořila v souvislosti terorismu a migrace a někteří další se připojili. To je skutečně citlivé pole a je třeba zde eh, rozlišovat. Eh, většina uprchlíků to jsou oběti, nikoli pachatelé terorismu. Ale zároveň je pravda, že mezi uprchlíky se přiměšují také teroristé. Eh, někdy prostě schválně, někdy chtějí jenom způsobit jakési stopy, protože Eh, třeba u toho eh, francouzského eh, stadionu, tam byla určitá, určité podezření, že jde o falešnou stopu. Čili já jsem skutečně proto, abychom rozděl, rozlišovali mezi terorismem a migrací. Ovšem tam, kde existuje souvislost, tak tam to samozřejmě nemůžeme popírat, ale je třeba se tím otevřeně zabývat. Další centrální otázka, to dnes neřešíme, nevyřešíme, ano, eh, Dublin nám eh, jaksi se zhroutil, eh, co s ním do budoucna. Já bych tady řekl, a to je také součást německo-francouzského návrhu, a sice rozlišovat mezi malými, velkými, středními a velkými počty. Ano, my dokonce máme směrnici o masových e, proudech lidí, masivní pohybech lidí, jenom jsme tuto směrnici nepoužili. Takže já si myslím, že bychom měli mít jinou legislativu, e, podle toho, e, jestli tedy jinou pro malý počet uprchlíků, střední a vysoký. A dále tady zazněla otázka, jestli eh, eh, biometrická data eh, v národních identifikačních dokumentech by neměla být zlepšena. To je zajímavá otázka. Eh, my eh, s tímto operujeme u bezvízového styku. Eh, my státům povolujeme bezvízový styk tam, kde jsou pasy dostatečně kvalitní. To prostě je takto princip, to, v principu se to snažíme takto uplatňovat. To by skutečně byl správný postup. Pak je tady velice důležitá otázka. Pokud máme dynamickou IP adresu, jak je možné dodatečně tedy eh, zjistit, o koho jde. Přiřadit tomu prostě jméno, k adrese jméno. To je důležitá otázka. No a těžká otázka. A my o tom debatujeme v Německu a měli bychom také eh, debatovat v Evropě. Eh, prostě bezpečnosti orgány by měly mít Eh, právo na informaci eh, nebo také poškozené osoby. Eh, v podstatě důležité tedy jde o to, aby internetový poskytovatel, poskytovatel internetového připojení v těchto případech byl povinen sdělit, kdo kdy tuto nebo v na době tuto adresu používal. Otázka interoperability, pan Bony. Ano, jestli je to tedy technická konfigurace, ano, tak to je správně položená otázka. My určitě eh, nechceme, aby eh, všechny investice do IT eh, prostě ztratily smysl. Já tedy nejsem fachman tady, ale inteligentní organizace rozhraní eh, může toto eh, vyřešit snadnějším způsobem, než by to bylo bývalo možná třeba před deseti lety. Na to máme skupinu na vysoké úrovni. Paní Gomeš, k otázce eh, prevence přidala ještě otázku, proč Eh, se tedy eh, prioritou nejsou tedy eh, také finanční toky, ano, to mi ne, ale ministři financí se tím zabývají. Dále otázka, nebylo by dobré vytvořit legální cesty pro migraci místo nelegálních, no jistě, o tom hovoříme také a mm, je s tím tedy spojena spousta problémů a je tady příliš mnoho různých názorů. Já si myslím, že pokud otevřeme legální cesty migrace a přitom nezavřeme ty současné ilegální, eh, pak tedy eh, dostaneme, pak tedy bude mikroměstí ilegální, navíc ještě legální. Pokud tedy vytvoř, je třeba, abychom vytvořili eh, legální cesty pro ty, kteří potřebují ochranu a také pro pracovní migraci, místo současných ilegálních cest, To se tedy eh, snáze řekne, než udělám. Eh, takže teror a migrace, to už jsem řekl. Eh, ETIAS a další informace, toto skutečně je třeba na těch pohraničních orgánech, aby se tedy, aby přeskumavili ETIAS. No a další věc, Telegram, ale to nedělám, to je i jiné, jiná firma ten argument eh, není pro mě příliš přesvědčivý. My tedy bojujeme spolu eh, proti eh, šíření dětské pornografie. To vypadalo jako celkem bezvýchodný boj, ale dnes už jsme na tom daleko lépe. A skutečně jsme schopni to mazat, i když víme, že se to znovu vrací jinými cestami. Ale prostě to neznamená, že bychom eh, měli tedy ten eh, boj zdát. Čili takhle bych na to odpověděl. Pan Jurek, eh, co očekáváme od ministru spravedlnosti? No, já tedy bych to řekl spíše doma než tady na Evropském parlamentu, ale každopádně možná, že to nebylo správně přeloženo, ale jestliže se někdo připojí k islámu, tak to není eh, důvod pro to, aby eh, konal eh, ministr spravedlnosti. Ale pokud se někdo stane islamistou, tak to už je určitá obava, ale ne každý islamista je také terorista. Tady s tím je třeba dál rozlišovat. A ty ministry spravedlnosti, ano, to už jsem řekl, to je spíše informace, výměna informací o trestních, eh, trestních řízeních. No, ta taky. A poslední otázka, eh, pokud se týče, eh, to, to, se, to se týkalo tady spíše Francie. Děkuji vám. Děkujeme. Takže myslím, že jste vám podařilo odpovědět na úplně každou otázku. Měl byste za to dostat nějaké ocenění. Měl jsem pocit, že možná na něco jste téměř zapomněl, ale pak jste na to odpověděl. Takže teď máte slovo vy, pane ministře, a myslím si, že můžete být klidně trošku selektivnější. Děkuji. Ale pro mě spíš problém je to, že já s vámi ve všem souhlasím a vy jste zodpověděl všechny otázky, tak já se nechci příliš zde opakovat, takže se spíše vrátím k některým doprovodným aspektům či zvláštním úhlům pohledu. Pokud jde o budoucnost, tak zde samozřejmě to ohrožení trvá. Výsledky amerických eh, voleb jsou takové, jaké jsou a pro Francii jsou Spojené státy naším nejstarším spojencem a nejstarším partnerem v historii, především v boji proti terorismu tak tam samozřejmě toto partnerství bude i nadále velice důležité. Já sám jsem ještě nenavázal kontakt s tím americkým protějškem od doby, kdy jsem se svého úřadu ve středu minulý týden ujal. Nicméně spolupráce na všech úrovních je velice důležitá a zásadní i do budoucnosti. Takže určitě bude, příliš, bude hodně příležitostí ke spolupráci. Dále k otázce interoperability a možným rizikům s ní spojených. Já souhlasím s tím, co říkal kolega de Maizière o tom, že interoperabilitu opravdu potřebujeme z pragmatických důvodů, tak aby naše bezpečnostní složky měly nástroj, který jim umožní dobře pracovat. Ale samozřejmě musíme respektovat právní stát, protože všechno, co děláme, má za cíl posílit právní stát. My nemáme pouze snahu rozšiřovat tu kontrolu proto, abychom ji rozšiřovali. To je proto, abychom chránili ty hlavní, ty nadřazené hodnoty, které máme, to znamená svobodu a demokracii. Takže i v oblasti interoperability vše omezujeme na to, co je nezbytně nutné. To se týká vkládání údajů, konzultace údajů a jejich uchovávání. A velice nám leží na srdci, aby veškeré příslušné orgány si zachovali své pravomoci, ať jde o správní orgány nebo soudní orgány, aby nad tím měli dohled. Padl zde také dotaz na železniční jmený rejstřík cestujících. My jsme v budoucnosti pro takovéto řešení, nezapomínejme na to, k čemu došlo v Itálii, kdy vlastně ten německý útočník přijel do Itálie vlakem, na, který projížděl Evropou a my jsme tedy ustavili skupinu, která se zabývá technickými a právními překážkami této věci, ale v zásadě proti vytvoření takovéhoto rejstříku nejsme. Dále ten výjimečný stav ve Francii. K tomu asi pohovořím trošku déle, protože logicky pan Demezier na to neodpovídal. Výjimečný stav byl vyhlášen po poté, co došlo k pařížským atentátům a několikrát byl prodloužen. To je režim, který stanoví francouzská ústava, naše základní, náš základní zákon, který umožňuje využít tohoto stavu, který je velice jasně stanoven zákonem. Jde o legislativní režim, který respektuje naši ústavu s tím, že ústavní rada, stejně tak e, jako soudy, to si mohou změnit. Musí to být stav, který je opravdu vyhlašován výjimečně a prezident republiky i další orgány velice dbají na to, že každá ta kontrola je schválená parlamentem. Takže hlasují o tom poslanci a pouze oni mohou výjimečný stav prodloužit. Ten výjimečný stav byl opět prodloužen kvůli budoucím prezidentským volbám a velice vysokému riziku, kterému je naše země vystavena především s ohledem na blížící se volby prezidenta republiky, takže jak výkonné orgány, tak parlament ho potom ten výjimečný stav zase přeskoumají, zamyslí se nad tím, zda by měl být prodloužen ještě dále. A všichni ve Francii si uvědomujeme, že je to režim výjimečný, který naše zákonné texty takto také pojímají. Pokud jde o Eurodac, tak tam souhlasím se vším, co Tomá Dmezier řekl, nebudu to tedy již opakovat. Také ten dopis, který jsme napsali Evropské komisi, respektive který napsal můj předchůdce a pan Demizier, vyjadřuje přání, abychom měli společné evropské iniciativy a myslíme si, že věci lze je nyní opravdu třeba řešit na evropské úrovni. Vy zde vypracováváte velice náročný a robustní eh, legislativní korpus, ale nyní je třeba přistoupit k činům, k implementaci. Jinak naše složky nebudou moci správně pracovat. Také, a omlouvám se, ale nestojí za to, abych znovu opakoval to, co zde již zaznělo, se mohu plně připojit k otázce Dublinu a relokací. Zde se Francie i Německo spolu dohodli, že Dublin je třeba revidovat. Chtěl bych pouze upřesnit, že Francie a Německo jsou dva členské státy, které provedly nejvíce přesídlení tři tisíce. Ve Francii je to méně, než jsme předpokládali, to je pravda, ale progresivně to stoupalo a rytmus se zrychluje. Takže každý členský stát se snaží plnit své úkoly tak, jak může. Pokud jde o cestovní, dok- respektive občanské průkazy či doklady totožnosti, je pravda, že pokud jde o ty bezpečnostní prvky, které by tam měly být, to dosud nemáme harmonizované. Ve Francii máme biometrickou databázi dokladů totožnosti, která nám umožňuje dobře pracovat a která funguje. Pokud jde o ty IP adresy, na to jste odpověděl. Dále k zahraničním imámům. My jsme nedávno v Radě pro spravedlnost a vnitro diskutovali o této věci, o osvětové síti proti radikalizaci, která existuje a která musí být posílena. A my chceme vyzvat všechny členské státy, aby se v tomto ohledu ještě více mobilizovali. V této věci naprosto spolu souhlasíme je třeba i zde postupovat celoevropsky, tak aby to bylo aby byla ta osvěta proti radikalizaci a tím pádem i boj proti terorismu skutečně účinné, protože to je dobrý nástroj, který je třeba rozvíjet. Také chci říci, že ve Francii, zvláště v době výjimečného stavu, jsme uzavřeli salafistické mešity když eh, ta právní kritéria, která to umožňují, byla respektována. A můj předchůdce, pan Luru a i Bernard Cazeneuve, který byl mým tedy před panem eh, Luru, se v této věci velice angažovali a více než 20 takovýchto mešit bylo uzavřeno a my každým okamžikem velice pečlivě dbáme a dohlížíme na to, co se děje na francouzském území a tedy kontrolujeme, zda to odpovídá francouzským zákonům. Potom k tomu černému kabinetu, k té nedávné aféře ve Francii, vy máte v ústech eh, slova lásky pro Francii Nicméně eh, zde bylo velice, ta odpověď zazněla dnes velice jasně z úst prezidenta republiky a já za ministerstvu, za ministerstvo vnitra také mohu říci, že v těch zprávách těch novinářů zaznívají informace, které vůbec nejsou ověřené a ani aut, jeden z těch autorů eh, těch knihy eh, říká, že žádný takovýto prověřovací kabinet, který by kontroloval korespondenci, nikdy nebyl potvrzen. Um, no děkuji, abych vám oběma chtěl něco si, pane eh, Dmazer, já vím, že vy už musíte odejít. Chtěl bych říct, že už jsme měli několik debat takových a kolegové s tím mají zkušenosti. A vždycky si říkáme, zda máme přímo pozvat přímo tedy ty ministry, aby hovořili o těchto věcech, nebo zda to máme řešit s předsednictvím. Ale dnešek opravdu ukazuje, že stojí za to pozvat přímo ministry, když máme detailní strukturovaný dialog a že zde je také dobrá interakce Samozřejmě, že jste zazněli názory různého politického spektra, jak jste viděli, ale děkuji vám. Stalo to za to. Také děkuji i vašim sekretariátům za to, že uspořádali dnešní setkání a děkuji i kolegům, kteří vystupovali velice disciplinovaně. Paní Sipl, vy byste chtěla ještě jednu doplňující otázku? Ano, já budu stručná, protože pan de Mezier říkal, že se ještě vrátí k tomu šifrování, ale mám pocit, že se k tomu nevrátil. Hmm, dobře, tak já eh, ještě jednou se k tomu vyjádřím. Já jsem pro šifrování eh, end-to-end -end eh, v soukromé, soukromém styku. K tomu dokonce povzbuzujeme, protože si přejeme, aby takováto komunikace byla bezpečná. Chceme také, eh, nebo, nebo potřebujeme eh, zabezpečenou eh, komunikaci také v IT, jako třeba u dronů nebo automatických automobilů a tak dále, abychom prostě se nemuseli bát, že někdo na dálku převezme řízení našeho vozidla nebo že prostě eh, pokud eh, já, lednička, nebo eh, aby, aby tedy nebyly zneužívány. Ale teď je, máme určitá pravidla, podle kterých je možná odposlouchávat telefony, že nějaké nebezpečné a podobně. A, ale ta není možné, aby tato možnost nebyla třeba u Skypeu to prostě není správně. Máme-li zde právní stát, pak musíme uvažovat o tom, jak v těchto případech překonat toto zabezpečení, toto šifrování. E, třeba dnes e, e, my tady máme Eh, WhatsApp a tady si, si můžete vlastně i daleko do minulosti zobrazit, eh, co eh, bylo předmětem konverzace. No. Vy jste říkala, že odposlávání telefonu, nebo to, to, tak jsem to říkal já, že je možné v jednotlivých případech, to, je, to jde, to je přípustné, ale není možné aby policie prolomila šifrování a prostřednictvím jedné osoby potom sledovala eh, daleko širší eh, okruh lidí. Eh, čili to je vlastně ten technický problém a pan francouzský kolega řekl, že na tom musíme pracovat a že tady bude lepší, když to vyřešíme na evropské úrovni, než to bude dělat každý stát sám ale já jsem eh, proti eh, tomu, eh, že je třeba mít možnosti překonat šifrování, abychom tedy sledovali jány obchodníky, obchod se zbraněmi, dětskou, dětskou pornografii a tak dále. To znamená, to už by byla zadní dvířka, která a všem já nechci. Děkuji. A já e, e, skutečně e, děkuji. Nikdy dříve jsem nehovořil, neslyšel e, německého ministra, který by hovořil o šifrování a tak dále. E, já tady e, děkuji e, také za e, dodatečné vysvětlení. Já děkuji všem, kteří e, kladli otázky, děkuji také Eh, ministrům a budeme to debatovat ještě ve středu na příslušné radě. Děkuji vám, paní ministře.